A eh, podle demisi Martina Šulce tak bereme na vědomí, že jeho křeslo je uvolněné a v souladu s jednacím řádem a mm, byly eh, o tom informovány příslušné orgány. Od EPP a SAD se